Pane Röde, máte slovo. Přejete-li si to, jste první na řadě. No, vysvětlení hlasování, jakmile budete mít chuť, tak se můžete do toho dát. Ano, ke zprávě provera. Dobrá. Could you switch on your micro? I guess it's there. Thank you, President. Děkuji. Situace v Severní Africe, v Egyptě a v dalších zemích eh, eh, vedla k eh, zesílení migračních toků na jih Evropy. To je velká výzva, velký problém a je potřeba si jasně říci, že s tím musíme něco dělat a společně situaci řešit a projevit solidaritu. A nale, musíme nalézt nějaký společný eh, rámec pro řešení této těžké od situace. A já jsem rád, že Evropský parlament schválil eh, tuto zprávu zabývající se migračními toky a jsem také rád, že v té zprávě uváděno, že je potřeba posílit eh, postavení Frontexu. A teď je na, řada na Frontexu, aby ukázal, co s tou situací chce dělat, ale ještě pořád chybějí prostředky, aby mohl zasahovat. Thank you. Pan Arlaki. Máte jednu minutu? Děkuji, pane předsedající. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu, protože je prvním krokem k komplexní politice v této oblasti. Je dobře, že Evropský parlament se postavil proti těm hysterickým vizím, že nás zaplaví hordy migrantů z jihu nezaplaví nás miliony lidí, kteří by utíkali před politickou nestabilitou. Mnoho lidí má strach z toho, že by mohli eh, naše sociální systémy sociálního zabezpečení by nemohli nemuseli vydržet. Ale myslím, že skutečnost tomu neodpovídá. Když podíváme na celkový počet žadatelů o azyl na západě, tak ten poklesl za poslední deset let o 40% podle údajů, které eh, zveřejnili Spojené národy. Paní, no, pan Jakolino. Pane předsedo, já jsem eh, hlasoval pro tuto zprávu kolegy Provery. Myslím si, že je to konkrétní a důležitý krok vpřed eh, dobrým směrem k solidaritě o které se hovoří také v článku 80, pokud jde o solidaritu uvnitř členských států Evropské unie. A je zde také jasný pohled eh, na to, kdo je ve složité situaci, jako v této fázi především tedy Severní Afrika. Jde zde o dodržování lidských práv a o mezinárodní spolupráci, také o bilaterální vztahy a spolupráci s regionálními organizacemi, jako je Africká unie a Arabská liga, protože to může přispět k trvalému uklidnění situace. Intervence do homogenních oblastí, které pod eh, úhlem ekonomiky zhodnotí reality, které je třeba podpořit a zajistí trvalý udržitelný růst. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pan Repo. Arvoisa puhemies, haluan vielä todeta, että epävakaudet... Já bych rád řekl, že vzhledem k nestabilitě v Severní Africe může dojít k zestílení těchto migračních toků, je to velký problém. Samozřejmě tito lidé jsou velmi zoufalí, proto se dali na cestu, doufají v lepší budoucnost a já si myslím, že bychom měli být připravením pomoci. Evropa je společný projekt, který vedl ke stabilitě a míru, k blahobytu. Na migraci se eh, velmi špatně reaguje okamžiku, kdy ti lidé dorazí na území Evropské unie. Velmi eh, brzy z toho může stát eh, záležitost vnitřní politiky, jak jsme byli svědkem také v Itálii. A Evropa tedy musí být proaktivní, usilovat o bezpečnost a o další eh, zlepšení v dalších oblastech. A to je jediná cesta. Mr. Fidanza. Děkuji, pan Finance. Děkuji, pane předsedo. Evropská debata o migračních tocích eh, často říká, jaký problém může mít země, která má 60 milionů obyvatel a která přijímá jen nějaké desítky či stovky přistěhovalců. Zapomíná se zde na dvě věci. Velká část těchto přistěhovalců směřuje do jiných zemí Evropské unie a za druhé v posledních dvou letech se na italském pobřeží vylodilo méně než 4 tisíce občanů cizích států díky dohodám s Libií a Tuniskem. Ale teď už je to 22 tisíce za tento rok kvůli těm krizím. Proto je Itálie vystavena velkému tlaku, především kvůli tomu, že že zde neustává tok ekonomických migrantů. Francie zase odmítá přistěhovalce, protože nemají povolení k pobytu. Pokud má existovat solidarita, tak je třeba na evropské úrovni rozhodnout, jak reagovat na tyto toky. A to je dlouhodobá priorita. Jak bychom s nimi měli jednat z dlouhodobého hlediska a jak jednat také se zeměmi původu. To je první krok a proto jsem hlasoval pro tuto zprávu technická uh, <coughs> Děkuji, pane předsedající. Já mám eh, technickou připomínku. Jsme v sále, kde by měla probíhat diskuse a eh, vzájemně by se lidé měli respektovat. Když vidíme, že několik předsedů politických skupin tady má konverzaci, tak jaký signál to vysílá jejich kolegům? Um, Já vám děkuji, pane Dole. Pane Dole, pane Šouci, říká pan předsedající. Byl jsem požádán, abyste šli příkladem ostatním. L'exemplaire à l'hémicycle. Merci. Now, Mr. A nyní pan Udžas. You have the floor. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Text, o kterém jsme hlasovali dnes, eh, prhá světlo na migrační toky a zdůrazňuje působení Frontexu. Myslím si, že to je třeba nahlížet pozitivně a v tom smyslu také i hlasování. Ale myslím si, že je třeba také vyjasnit pozici členských států, protože toto je výzva, která se týká evropských institucí, ale také politiky členských států. Musím ale říci, že tato jasnost zatím ještě není provozována všemi členskými státy. Počínaje samotnou Itálií, která velmi diskutabilně reagovala na situaci na Lampeduze, kde vlastně tisícovky přistěhovalců byly ponechány vlastnímu osudu. Lidská, spíše než tedy právní solidarita, by měla vést v této chvíli k jasné a okamžité odpovědi. A je třeba potom přistoupit také k právnímu problému, tak jak jsme to udělali zde. Děkuji paní Muscardini. Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že mnoho migračních toků vyplývá z nestability, ale myslím si, že toto slovo trochu zneužíváme, protože nestabilita to je válka, násilí, bída, k níž jsou odsouzeny tyto národy za mlčení Evropské unie. A pak je zde také touha po svobodě. Usnesení, o kterém jsme hlasovali, hovoří o politice Evropské unie a o odpovědných nástrojích, abychom mohli zasahovat na, do různých aspektů, které determinují tuto nestabilitu. A já se říkám, jakou důvěryhodnost může mít tato zahraniční politika, když eh, v v libijské krizi jsme jasně prokázali, že žádná zahraniční politika EU neexistuje. Vlády členských států tam šly sami za sebe. A to opravdu byl politováníhodný spektákl pro celý svět. Evropská unie nebyla schopna nabídnout politiku na přijímání uprchlíků a vůbec nereagovala na potřeby a na problémy Lampedusy vůbec nebyla poskytnuta žádná odpověď, takže hlasujeme rozhodně pro tento text, ale musíme říci Evropské unii, že musí konečně vytvořit zahraniční politiku, která bude hodna tohoto jména. Děkuji, pan Van Hecker. Eh, Děkuji, pane předsedající. Já jsem se držel hlasování. Za prvé, proto, že si myslím, že tady panuje velká nejasnost. Některé věci jsou rozumné, ale celkově vzato je to zpráva obsahující hodně politické korektnosti. V podstatě tady není nic, co by nějakým způsobem řešilo ten masivní příliv imigrantů na jejich Evropy. My s tím něco budeme muset dělat. Například eh, u nás v Nizozemsku máme velkou hustotu obyvatelstva a eh, proto mnozí u nás nechtějí imigranty, zejména pokud pocházejí z různých kultur a mají rozdílné životní postoje. A myslím, že na řadě, aby Evropská unie začala naslouchat svým občanům. Pan Straca byl? Take measures. Děkuji. Já souhlasím s tím, že bychom měli eh, co nejdříve přijmout opatření, abychom zamezili této krizi ve Středomoří, abychom zajistili důstojnost migrantů za pomoci například Frontexu. Měli bychom mít ale také dlouhodobější vizi, abychom eh, zabránili tomuto přílivu, abychom vytvářeli pracovní místa v zemích původu. Evropská unie má kompetence v oblasti obchodní politiky a je na čase, abychom otevřeli naše trhy státům, jako je Tunisko a Egypt. A také usilovali o posílení regionálních obchodních vztahů. Můžeme se podívat například Turecka, které eh, díky celní unii se vydalo na cestu reform a demokratizace. A proto bychom možná měli začít přemýšlet o zóně volného obchodu s těmito státy v severní Africe, které jsou na cestě k demokratizaci. A na závěr bych chtěla říci, že rada by měla bez dalších eh, bez dalšího odkladu přijmout eh, regulaci pro zboží, které pochází ze severní Afriky. Pan Hána. Děkuji, pane předsedající. Základ této zprávy je nesprávný. Myšlenka, že imigrace je důsledkem zoufalství a chudoby, přestože na první pohled to je pravděpodobné, není správné. Víme, že velmi často je imigrace důsledkem rostoucích tužeb a zbohatnutí velmi často dochází k tomu, že se příliv migrantů eh, zvedá po té, co se zhroutí režim lidé jdou za příležitostmi a to znamená, že my jsme v Evropské unii vytvořili situaci, kdy máme strukturální dlouhodobou nezaměstnanost a přesto musíme eh, získat pracovníky v zahraničí. V Spojeném království máme miliony nezaměstnaných anebo invalidů, kteří nepracují a přesto potřebujeme zahraniční pracovníky, kteří eh, musí eh, odvádět práce, kterou nemohou dělat lidé, které máme ve Spojeném království, kteří jsou v závislém postavení a kteří už vlastně ani se nedodou představit, že by pracovali. A pokud chceme lidem pomoci z této situace, tak to řešení není v zahraniční politice, ale je to v reformě systému sociální zabezpečení, aby naši občané eh, chtěli pracovat. Pan Kemal má slovo. Thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Jeden z faktorů, který se často přehlíží při diskusi o migračních tocích, je skutečnost, že je velice obtížné pro ty, kteří přejíždějí z jedné země do druhé, často za velice obtížných okolností, si umět představit, jak se cítí někdo, kdo zanechá v té původní zemi své kamarády, přátelé, rodiny a často ani neví, zda se s nimi ještě kdy sejde co ho vede k tomu, aby odjel ze své země a aby vyhledával tu příležitost, jak zde už bylo přeslán na západě. Často prchají z podmínek nebo od vlád, které nejsou schopny si nabít, si získat jeho důvěru. Máme ale pozitivní příklad. Podívejme se například na naši politiku rybolovu, která se snaží naopak vybízet velké rybařské lodě, aby lovili stále dále, stále blíže Africe. Tím um, přicházejí o práci malí rybáři. A co udělají? Snaží se přijet do Evropy. Mnoho lidí um, má e, svou existenci um, spochybněnou právě evropskou politikou a proto oni pak e, jedou jinam za prací a my to musíme napravit. Přecházíme nyní ke zprávě Jegle. Mám tady osm řečníků. První pan Rode. Máte slovo. Děkuji. Za, pro liberály je samozřejmě zcela rozhodující, abychom nechránili pouze ženy v zemědělství, ale i muži, které potřebujeme ve, na venkově a v zemědělství, potřebujeme kvalitní potraviny pro Evropu. Jak by se to mělo povést? Potřebujeme zachránit celé odvětví, musíme podporovat pracovní místa i to, aby na venkově zůstávaly celé rodiny tím přispějeme k vývoji tohoto odvětví. Ne zaváděním nových kvót eh, nebo mm, nějakými zátěžemi pro to odvětví. Proto je ta zpráva významná a vysílá jasný signál, že i zde sehrávají ženy nezanedbatelnou úlohu. Děkuji. Pan Pirilo. One minute. Jedna minuta. V zemědělském sektoru a v oblasti venkova hrály ženy vždy velmi důležitou roli. Tvoří 42 pracovní síly z asi 27 milionů pracujících. Bez ohledu na toto vysoké procento nejsou ženy dobře zastoupeny v rezortních organizacích a jsou diskriminovány v rozhodujícím procesu. Je třeba zlepšit eh, uznání žen v celé řadě oblastí, například pokud o sociální zabezpečení. Evropské instituce musí jednat, aby tuto nerovnost setřely, musí monitorovat tento sektor, například prostřednictvím monitorovacího centra, eh, takového, které existuje v italském regionu. Rozhodnutí, nebo tedy eh, Zpráva, kterou jsem podpořil dnes, bere v úvahu také problém exodu a vyprazňování, vylidňování venkova. Je potřeba strategii na podporu infrastruktur, vytváření adekvátních služeb, aby se venkov také přizpůsobil požadavkům na moderní život. Děkuji. Děkuji, pan Jár. Děkuji, pane předsedo. Životní situace, pracovní situace na venkově se mění s tím, jak se mění sociální struktury a e, demokracie ale podíváme-li se na novou generaci žen a chceme-li, aby ženy zůstaly na venkově, tak musíme silněji podporovat jejich požadavky, než tomu je doposud. Zároveň musíme brát v úvahu, že realita, v níž ženy na venkově mají žít, se ostře diferencuje. Samotné ženy eh, by měly dále pokračovat v té iniciativě, oni už ji utvářejí a tady mě připadá, že paní jak letos. Správně propracovala, vystihla podstatu věci, vypíchla to, co je důležité, proto její zprávu považuji za výjimečně důležitou, protože chceme-li dále rozvíjet venkov, nejde pouze o struktury, o životní prostor pro cestovní ruch. Jde o to, aby tam se osidlovali a zůstávali tam a dále tam i žili rodiny, které se tam budou cítit dobře. Děkuji. Děkuji pan Vojčechovský jako další. Děkuji. Já jsem podpořil zprávu paní Jegle mezi jinými z toho důvodu, že správně poukazuje na to, že aby eh, mohly být eh, na zemědělskou politiku Evropské unie poskytnuty správně eh, prostředky, tak, tak bude ten cíl naplněn. Nesmí se v jiné oblasti Evropské unie realizovat na úkor společné zemědělské politiky. Pokud venkov neobdrží tu správnou finanční pomoc, tak bude obtížné zlepšit úlohu žen, eh, bude obtížné eh, ženy podpořit v tom, aby v těchto těžkých podmínkách chtěli i nadále žít, žít a rovněž bezpečnost potravin, ochrana životního prostředí a teritoriální rovnováha budou spochybněny. Nezapomínejme na to při této příležitosti této významné zprávy apeluji ještě jednou, aby se úspory v rámci Evropské unie eh, nekonaly na úkor společné zemědělské politiky. Děkuji. Paní Bilbao Barandika, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože přispívá k boji proti neviditelnosti příspěvku žen ve venkovských oblastech a jejich práce. Bez eh, tohoto příspěvku by nebylo možné včera ani dnes udržet aktivitu a obyvatelstvo mimo města. Musí zde být sociální uznání, ale také sociální zabezpečení. Společná zemědělská politika musí ve svých eh, programech podpory zohledňovat otázku pohlaví Musí také pomoci financovat služby a posilovat takové oblasti, jako je digitalizace venkovského prostředí, které přispívají k vyrovnávání životních podmínek ve městech a na vesnicích. Také systém sociálního zabezpečení členských států musí uznat práci žen, a to jak v produktivní oblasti, tak také v té asistenční části, to znamená péči o závislé osoby a o děti. Děkuji. Děkuji paní Muscardini. Přestože 42% žen z 26 či 27 milionů zaměstnanců a 29% zemědělských podniků je řízeno ženami, tak jejich zastoupení v rozhodovacích eh, instancích je téměř nulová, což není spravedlivé a není to ani normální. Proto Evropská unie musí dát větší prostor ženám ve venkovských oblastech a musí najít adekvátní řešení pro všechny ekonomické aktivity, které jsou zde vykonávány. Rovné zacházení, sociální zabezpečení pro matky, uznání speciálního příspěvku a role žen v zemědělství, podpora celoživotního vzdělávání, to je jeden z důležitých bodů které už nesmíme zanedbávat. Souhlasíme s návrhy, zpravodajky, že je třeba zajistit lepší zastoupení žen ve všech politických, ekonomických a sociálních orgánech zemědělského sektoru. Je třeba také podpořit sociální zabezpečení pro ženy, které pracují jak sezónně, tak trvale v zemědělství. Ženy musí být eh, uznány především v rámci reformy SZP, protože jinak tato reforma bude zbytečná a určitě se nedokážeme představit klidnou budoucnost, eh, pokud zde nebude žádná novinka vnesena do zemědělské oblasti. Děkuji. Děkuji, pan Hanan. Já nevím, jestli si pamatujete na televizní seriál, jeden britský televizní seriál, kde hlavní postava, tedy policista, se vrátil na začátek 70. let a já jsem měl trošku podobný pocit jako on, když jsem se dnes díval na seznam zpráv, o kterých jsme hlasovali. Ulážen v zemědělství, úvěry, eh, uvolnění prostředků pro globalizaci České republice, kontrolu zboží, Eh, já myslím, že 70. léta byla katastrofická pro celou Evropu, zejména pro Británii, byla to doba stagnace, nezaměstnanosti a bankrotu. Ale to nejsou věci, které by vznikly v důsledku nějakých tektonických sil. Je, jsou to věci, které vznikají v důsledku špatné politiky. Například, že vlády by mohly vybírat úspěšné podniky a podporovat je, že by měly přesunovat zdroje eh, v ekonomice. Myslím si, že eh, spousta členských států už žije v jiné době, ale Evropská unie pořád žije v minulosti, protože má pocit, že je možné předurčovat. A proč to tak je? Co jiného by mohla dělat? Upton Sinclair jednou říkal, že eh, práce některých lidí je nevidět určité věci. Paní Záborská. Eh, děkuji, pan... Děkuji, pane předsedo. Je dobře, že tato zpráva chce zlepšit život na venkově, ale myslím, že ženu není možné vnímat jenom jako pracovnici nebo podnikatelku. Žena je i matka, odvádí eh, spoustu neplacené práce, blahobytu společnosti, ale i připrývá, přispívá práce žen v domácnostech a při péči o ostatní rodinné příslušníky. Tato práce tvoří až třetinu HDP, ale my se pořád tváříme, že neexistuje. Místo, abychom uznali tento přínos, tak eh, eh, chceme, aby ženy začaly pracovat a podnikaly. Přitom právě na venkově a v zemědělství by ocenění této neformální práce žen vedlo k větší kvalitě eh, rodinného života. Děkuji, tím jsme ukončili vysvětlení hlasování k této zprávě Jegle a dostáváme se ke zprávě pana Marinesku. A e, prvním e, mluvčím je pan Rode. Děkuji, pane předsedající. Každý členský stát by si měl určovat svůj vlastní energetický mix Tady ale hovoříme o čistě technických záležitostech. My v Litvě, ale i v jiných zemích máme jaderné elektrárny, které již neodpovídají nejnovějším bezpečnostním standardům a ty by měly být co nejdříve vyřazeny z provozu. Ale ty plány, které teď jsou k dispozici, eh, nebyly provedeny a proto bychom se měli zaměřit na to, aby v roce 2013 eh, byly k dispozici 3 miliardy eur, aby tato zařízení mohla být vyřazena z provozu. Ten plán je špatný. Eh, komise by nám měla předložit analýzu eh, efektivnosti těchto opatření. Jinak by to totiž vedlo k tomu, že ty země by nemohly proka- prokazovat náležité nakládání s prostředky. Prosím, pan Kozlík, máte slovo? Eh, pane předsedo, vážený parlamente. Předložená zpráva o stavu financování eh, vyřazování jaderných elektráren z provozu podává dobrý obraz o stávající situaci. Plně se také stotožňuje jedním z klíčových závěrů zprávy, a sice, že vyřazování těchto uh, zařízení v dotčených zemí si po roce 2013 vyžádá spoluúčast evropských prostředků. Výlučné financování z vlastních zdrojů nebude v celách eh, dotčených zemí. Například Slovensko pod politickým tlakem Evropské unie odstavilo v letech 2006 až 2008 dva plně zrekonstruované bloky jedené elektrárny v Jaslovských Bohunicích. Podle závěru Mezinárodní atomové komise splňovaly veškerá bezpečnostní kritéria. Hospodářské dopady tohoto kroku jsou značné a budou se dál násobit i dlouhodobými vysokými náklady na plnou odstávku těchto zařízení. Evropská unie bude muset počítat s podpůrnými zdroji pro odstávku jaderných elektráren i e, ve finančních výhledech let 2013 až 2020. Děkuji. Děkuji a nyní pan Kalinovský minutu. Děkuji pane V Děkuji, pane předsedo. A vzhledem k nedávnému dění v Japonsku, energetická politika a zabezpečení dodávek e, v energetických e, e, energií je aktuálním tématem všude po světě. Katastrofa ve Fukushimě ukázala, jak Eh, moc je třeba se snažit vytvořit eh, bezpečnou a ekologickou eh, energetickou síť. Netýká se to jenom Ázie, ale i všech kontinentů. Pokud některé elektrárny by se měly zavírat z bezpečnostních důvodů, tak bychom to měli učinit co nejrychleji a nejefektivněji. Měli bychom zajistit aby byly, eh, bylo vynaloženo maximální úsilí k vytvoření bezpečných energetických zdrojů. Děkuji, pane Japolíno. Děkuji. Není pochyb o tom, že že eh, tato zpráva je něco, o čem je třeba pochybovat. Máme zde jasné motivy. Přístup pana zpravodaje je zcela eh, správný a zaslouží si podpory. A rovněž nelze pochybovat o tom, že ve světle výzev, kterým čelí Slovensko a Bulharsko, že musíme něco učinit pro tyto země. Myslím si, že rozhodně ovšem musíme si dát pozor na to, abychom zabezpečili jadernou bezpečnost. A je jistá rovněž jedna věc. Musíme postupovat společně, a to z jednoho jasného důvodu. Finanční programy, které jsou naplánovány, ty je třeba mít zabezpečené pomocí zcela jasných předpokladů. A toto bude znamenat správný krok správným směrem. Děkuji. Děkuji, další řečník signor presidente. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Naplánování příslušných finančních prostředků, aby bylo možné pokrýt náklady eh, na vyřazování jaderných elektráren, eh, samozřejmě je v zájmu bezpečnosti v celé EU. A to je velice důležité vzhledem k dění na mezinárodní scéně. Práce pana Marinesku podporujeme, bere v úvahu specifické případy některých zemí, které v okamžiku přistoupení do EU vzali na sebe určité závazky, vyřazení jaderných elektráren dostali specifickou podporu od EU. Kromě, tyto, kromě těchto specifických případů je třeba provádět kontroly, abychom ověřovali stav jaderných elektráren na území EU. Řada reaktorů by v budoucnu na území EU měla být vyřízena. vyřízena. Potřebujeme mechanismy záruky Abychom měli příslušné finanční eh, prostředky, abychom mohli reagovat na výjimečné i běžné případy. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem podpořil eh, tento spis. Já jsem přesvědčený odpůrce jaderné energie. Eh, ne jenom proto, že vyřazení těchto jaderných elektráren je v zájmu celého společenství, ale také proto, že si myslím, že by se žádné nové stavět neměly. Jsou to vlastně soudky prachu eh, v území EU. Využívání jaderné energie k civilním účelům Eh, se vlastně opírá už o překonané protokoly. Všecko je velice teoretické, všechno je dokonalé, až dojde k nějakému problému. Jsou to protokoly, které byly vypracovány již před 50 lety a neodpovídají dnešní realitě, neodpovídají principu obezřetnosti, který je nezbytný. Řada věcí nebyla předvídatelná. Eh, co to znamená? Znamená to, že přírodní katastrofy, které jsou stále častější a častější, či případně teroristické útoky, jsou nepředvídatelné? Bohužel tyto jevy se odehrávají v našem světě. Chybí mi čas, nemohu již dále pokračovat. Děkuji, pan Mecáros. Köszönöm, elnök úr. Támogattam a jelentést, amely közvetlenül érinti az én országomat, Szlovákiát is. Eh, děkuji v naší smlouvě o přistoupení do EU jsme eh, se eh, zavázali až do roku 2013 pokračovat v úpravě jaderných elektráren a v jejich vyřazování. Zkušenosti, které jsou v EU, mají samozřejmě velký dopad na zásobování elektřinou. Mohou nastat různé okolnosti, proto je třeba rozvíjet alternativní zdroje energií. Samozřejmě dostatečné financování by mělo být poskytnuto, aby bylo možné eh, bezpečně vyřazovat elektrárny z provozu. Zkušenosti eh, s vyřazováním, které již proběhlo u jiných elektráren, můžeme využít také my. Můžeme využít ty eh, zkušenosti, které se týkají vyřazování z provozu elektráren, které už ukončily celý svůj cyklus provozu. To jsou dobré zkušenosti, které můžeme použít. Děkuji, pan Mobulos. Děkuji. Ke zprávě pana Marinesku Eh, chci říci, že eh, ve východní eh, a střední Evropě je celá řada velmi nebezpečných elektráren, které jsou zděděny z předchozí doby. Je třeba využít prostředky na jejich modernizaci. Nejde ale přece o to, abychom subvencovali jadernou lobby. Opět se ukazuje, že je třeba tyto reaktory vyřazovat. Bohužel tyto subvence nebyly brány v úvahu při plánování fungování eh, těchto reaktorů. Jde vlastně o subvence v určitém sektoru, který vyrábí eh, elektrickou energii a který je sám o sobě velmi nebezpečný. Tyto subvence musíme přeměnit eh, na prostředky použité pro přeměnu nebo přestavbu reaktorů, které jsou nebezpečné je také třeba počítat s tím, že se eh, výroba energie přesune i do jiných eh, sektorů. Peníze, které byly plánovány na stavbu nových elektráren, by měly být použity na výrobu eh, obnovitelných zdrojů energie. Děkuji. Paní Morkunajti, Ekuleniene. Sveikinu pranešėją su griežtu, bet dažnomis vietomis tikrai teisingu pranešimu. Ir noriu já bych chtěl eh, poděkovat eh, panu kolegovi eh, za rozsáhlou a dobrou zprávu. Ráda bych zdůraznila, že Litva spolu se Slovenskem a s Bulharskem naplnili své povinnosti podle přístupových smluv a Litva vyřadila tedy z provozu většinu svých jaderných elektráren. Ale to provází celá řada obtíží. Doufáme, že že se nám podaří eh, pohnat před spravedlnost ty subjekty, které eh, náležitě nesplnily své úkoly. Také eh, doufáme, že se nám podaří vyjednat co nejlepší podmínky, pokud jde o stavbu nových jaderných elektráren. Musím souhlasit s tím, že musíme tyto prostředky využívat co nejtransparentněji. Nicméně bych vás ráda upozornila, kolegové, na to, že jsou tady eh, plány eh, postavit novou jadernou elektrárnu na hranici s Běloruskem. Děkuji, tolik tady k marineskové zprávě a nyní ke zprávě kolegyně Barbary Matere. Než je tady pan Rude. Máte slovo. Jen si. Děkuji, pane eh, předsedo. Já jsem uh, ani nevěděl, že můžu uh, teď vysvětlit hlasování k tomu, ale udělám to jenom velice stručně. Tady jde o to, že naše liberální strana v Dánsku je proti tomuto fondu pro přizpůsobení se globalizace. ale když už se používá a když se podávají žádosti, eh, z jednotlivých zemí a když už se splňují požadavky, splní požadavky, které se mají splnit pro jeho uplatnění, a tak je třeba to splnit. A proto jsme také proto hlasovali. Paní Sinkle, máte slovo. Thank you, uh, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala jak proti um, té zprávě o uvolnění prostředků uh, z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro Českou republiku i proti Polsku. Ne proti, že bych eh, měla jakoukoliv zlou vůli vůči těmto dvěma zemím, to vůbec ne, ale eh, pamatuji nám své eh, volice, voliče v West Midlands, a na to, že Evropská unie každý den si vezme z Británie 40 milionů eh, v eur. A já bych vám připomněla, že u nás máme nejvyšší nezaměstnanost mládeže, náš automobilový průmysl byl eh, zdevastován eh, částečně díky tomu, že Evropská unie financuje pracovní místa v této oblasti, například na Slovensku. A právě také Velká Británie nese eh, velkou zátěž na eh, rozšíření, eh, nebo z rozšíření, protože my jsme byli jediní, kteří jsme nevstyčili žádné bariéry. A teď budeme platit ještě za služby. Například mý voliči přispívají na dětské eh, přídavky eh, dětem ve východní Evropě. To jsou lidé, kteří eh, jezdí do Británie a tvrdí, že jsou v Británii, že tam pracují, ale přesto bydlí v v východní Evropě a já bych byla proto, aby těch 48 milionů v liber bylo denně vydáno na britské služby a nebylo, neposílalo se do Unie. Děkuji, pan Kelly. Děkuji, pane předsedo. Já jsem s radostí podpořil eh, tyto eh, barbařiny návrhy. A rád bych také vyjádřil eh, svoji solidaritu a podporu s pracujícími v České republice a v Polsku. Bohužel tady slyšíme, že tito lidé nakonec stejně dopadnou se špatnou náladou, protože možná eh, se jim stane to samé, co se stalo voličům v mém eh, volebním obvodu. Eh, spousta těch peněz se vrací do Evropské unie, ten systém není flexibilní a já si myslím, že tam, kde zbydou finanční prostředky, tak členské státy by měly by být schopné dát návrhy komise, komisi k tomu, jak je co nejlépe využít. Eh, ti, kteří jsou v současné době eh, nezaměstnaní, tak jejich situace se tímto zlepší a také zlepší imič Evropské unie. Děkuji, děkuji a tím končíme eh, vysvětlení ke spravodajní zprávě a teď už jsme tady k, hovoříme o další zprávě. Pan Rode má slovo. Děkuji, pane předsedo. Násilí na ženách to je eh, téma a problém, eh, který se vyskytuje po celém eh, světě a samozřejmě je třeba se k tomu vyjádřit jenom jako člověk, ale i jako politik i na evropské úrovni se k tomu musíme nějak postavit. Já bych si přál, aby výbor pro práva žen tady v parlamentu nesestavoval vždycky takový dlouhý seznam přání, Eh, dobře projednávají se různé iniciativy, ale já bych eh, si přál, aby se postupovalo cílení a řeklo se, jaké iniciativy by měla Evropská unie přesně se chopit. Eh, takže soustředěnost, to mi tady chybí. Takže kdybychom stanovili priority, tak bychom ehm, byli akceschopnější. Pomohlo by to ženám a také by to vytvořilo větší důvěryhodnost tady pro iniciativy parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Já vám děkuji, paní Gutacu uh, Belt. Děkuji, pane předsedo. Násilí na ženách, to není věc soukromého, soukromého života. Je to trestný čin. Musíme zlomit mlčení kolem této, tohoto jevu. To přece nemůže tady být žádná omluva pro zabíjení, obchodování s lidmi, domácí násilí, um, um, mrzačení genitálních uh, orgánů a podobně. Je třeba posílit boj proti tomuto druhu násilí na ženách. Je zapotřebí konkrétních akcí a já prosím komisi, aby přišla se strategií, která by obsahovala konkrétní eh, opatření. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu, protože si myslím, že musíme napříč politickým spektrem spojit síly a bojovat společně proti násilí na ženách. Podporuji eh, princip většiny návrhů, eh, protože je zapotřebí působit také na národní úrovni. My to děláme ve Švédsku je to eh, v mé straně eh, velice v centru pozornosti, máme konkrétní akce, eh, provádíme osvětu, chceme, aby ženy se energičtěji bránily a aby důstojnost žen byla náležitě respektována. Na toto téma jsem také zahájila kampaň, kdokoliv se ke mně může připojit. Děkuji. Děkuji, paní Kosta Silvia. signor presidente credo che votando a favore di questa relazione dell'onorevole svensson. děkuji eh, pane eh, pokud jde o zprávu paní svensonové jak řekli i další kolegové eh, má za cíl aby se respektoval závazek Evropské komise aby v roce 2011 bylo schváleno sdělení, které by dále vedlo ke společným akcím v oblasti boje proti násilí na ženách. To pokrývá všechny oblasti násilí. Násilí sexuální, domácí, mrzačení pohlavních orgánů a tak dále. Stejně tak je třeba postihovat také navádění, nabádání eh, k trestné činnosti, což se projevuje i v některých reklamách. Násilí na ženách na pracovišti je také závažné, stejně tak jako porušování mateřství. Evropský parlament se tomuto tématu hodně věnoval a já myslím, že je třeba schválit směrnici k této otázce. Děkuji. Děkuji, paní Ronculi. Sí, grazie, presidente. Finché qualsiasi for... Děkuji, paní, pane předsedo. Myslím si, že jakékoliv forma násilí páchaného na ženách musí být potírána. Musíme toto opravdu jasně proti tomu bojovat a dokovat se nám to nepovede. Nesmíme e, ustávat v našem úsilí, musíme na to také neustále poukazovat, protože je to něco bohužel dramaticky aktuálního. Zcela jasně chci říci, že jedna z pěti žen zažije během svého života jistou formu násilí. Mezi 15 a 30 lety je jedním z hlavních důvodů vraždy či invalidity právě domácí násilí. A proto je důležité, abychom se tomu věnovali, abychom vyvinuli odpovídající právní nástroj pro potírání jakýchkoliv forem násilí páchaného na ženách. Dnes je na čase, abychom vyslali jasný signál a myslím si, že násilí páchané na ženách je opravdu smrtelný virus. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Násilí na ženách je důsledkem, přímým důsledkem diskriminace proto potřebujeme integrální politiku, která věnuje pozornost eh, týraným ženám a dětem. Je nutné, aby měli právo na bezplatnou právní pomoc v takových případech. Eh, eh, také je třeba posílit hospodářskou nebo ekonomickou eh, pozici žen, aby byly nezávislejší. Také je třeba vyškolit pracovníky ve zdravotnictví, v soudnictví i v policiích. Musíme znát přesnou dimenzi tohoto problému, nazbírat maximální množství údajů na celoevropské úrovni. Děkuji. Děkuji, pan Van Heke. Děkuji, pane předsedo. Při hlasování o zprávě paní Svensson jsem se zdržel svého hlasu a nyní bych rád vysvětlil svůj postoj. Chci říct, že jsem i já samozřejmě proti násilí na ženách. Je to šokující a nelze to akceptovat, ale zdržel jsem se hlasování, protože jsem toho názoru, že tato zpráva porušuje svatý svatou zásadu subsidiarity a já si myslím, že není smysl plné, abychom toto řešili na evropské úrovni. Mám také jisté problémy s politickou korektností té zprávy. V celé zprávě se ani jednou jedinkrát nevyskytuje slovo islám, i když právě toto náboženství má pravidla, která nerespektují ženy, která pohodají ženami. A právě toto náboženství má, nese velkou spoluvinu na uh, utlačování žen v islámském světě a rovněž i zde u nás v Evropě. Měli bychom tedy pojmenovat věci pravými jmény. Je to islám, islám je nepřátelský vůči ženám. Paní... Děkuji, paní Záborská. Děkuji. Pane předsedo, já vítám zprávu paní Svensson, protože posouvá diskusi o právách žen dopředu. Odsuzuje násilí vůči e, těhotním ženám zpráva, hovoří o tom, že pachatel jim ubližuje více, než se ubližuje pouze jedné osobě. Eh, chceme, aby eh, práva žen nestály v pozici proti právám nenarozených eh, dětí. Bohužel paní Svensonová ještě tento konflikt nepřekonala. Omezování reprodukčních práv, to je ovšem v dnešní době především právo na potrat, to se považuje za druh násilí na ženách. Když mezi osoby započítáme i nenarozené děti, pak je potrat násilím na nenarozeném dítěti. Při přípravě strategie boje proti všem formám násilí by komise měla být v souladu mezi právami, právy žen a právy nenarozených dětí. Nová strategie by měla chránit ženy, ale měla by také obsahovat mechanismy na ochranu nenarozených dětí. To vyplývá i z předložené zprávy. Jen je třeba si ji pečlivě přečíst. Děkuji. Paní Sinclair. Uh, Ještě jednou děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala proti Spencerově zprávě. Proti eh, zprávě kolegyně Svensson. Já samozřejmě eh, zcela odsuzuji eh, násilí tečka, zejména násilí na ženách. Tak proč jsem hlasovala proti této zprávě? Já jsem hlasovala proti, protože, jak už jeden kolega uvedl, je to uh, tak trochu uh, zpráva, která nás přenáší do 70. let a do doby politické korektnosti. Je velice naivní, prostě akorát se tady otevírají sváry ze 70. let a také mám trochu obavy z té trestně právní podstaty, kterou se, která se podle toho má zavést. Je to otázka, eh, na které se všichni shodneme, jak je hrozné to násilí na ženách a ponajednou se tady hovoří o tom, eh, že by se to eh, dalo do trestního zákonníku a najednou se to rozšíří na další věci. A to je hamba pro Evropskou unii, protože tady přesně, o, tady, tady přesně to začíná, to braní moci ze strany Evropské unie. Takže je třeba přestat to, toto téma zneužívat k něčemu takovému, jako je zneužívání moci. Děkuji a tím jsme ukončili vysvětlení hlasování a obnovíme jednání ve tři hodiny. Děkuji vám.